Dámy a pánové, děkuji, že jste se dostavili na první mimořádnou schůzi výboru za uplynulých dva půl let. Slyšela jsem, že jsme eh, měli, že nás mělo být mnohem více, ale přesto se eh, nás dostavilo eh, mnoho a čeká nás nesmírně zajímavá práce. Takže můžeme schválit eh, program. Ano. Dobře. Eh, nemám žádná zvláštní sdělení eh, předsedy, pouze hm, to týkající se webového streamingu. Dokonce i tato schůze bude přenášena po internetu. Je to velmi důležité, aby nás kolegové v Bruseli mohli sledovat. Máme tři body na pořadu a sice eh, autorské právo na jednotném digitálním trhu, Združení evropských regulačních orgánů a spolupráce mezi vnitrostátními orgány a tak dále. Myslím, že každý z těchto bodů je důležitý, takže každému eh, přidělíme 30 minut. Eh, chtěla bych požádat, abyste dodržovali tento časový eh, limit a pokud se budete hlásit o řečnickou dobu, tak se budu snažit to spravedlivě rozdělit mezi poslanci a stínové zpravodaje. Takže ještě bych chtěla říci, že každý zpravodaj bude mít pět minut a stínový také. Tři. Takže kdybyste se toho laskavě drželi, tak by to bylo nesmírně užitečné. Takže zahájíme Katrin eh, Štýlerovou, eh, její zprávou o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jedná se o stanovisko a eh, Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 29. března ve 12 hodin. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já eh, hned se do toho pustím. Doufám, že to bude zajímavé i pro výbor. Děkuji vám za eh, důvěru, že mohu pokračovat v práci. Já se budu zabývat tím nejdůležitějším článek 3, takže autorské právo je velmi důležité, zejména pokud jde o kopírování, ale autorské právo eh, nikdy nebylo vnímáno eh, ve smyslu konzultace nebo eh, kopírování obrazu a tak dále. Dalo by se domnívat, že to patří do nové kategorie. Nicméně Eh, zejména pokud jde o výjimku týkající se vytěžování textu a dat eh, stanovenou v článku 3 směrnice. Domnívám se, že eh, omezit navrhovanou výjimku Evropské unie na úzkou definici výzkumných organizací je kontraproduktivní. Takže záměr komise k článku 3 obsahuje dobré argumenty. Jedná se zejména o vytváření výjimečných úprav, zejména v případě ochranných opatření TDM, ale pokud pokud se eh, výhody mají omezit na určité účely, jak navrhuje komise, tak eh, Evropě hrozí nebezpečí ztráty pracovních míst eh, v souvislosti s praktikami TDM, ale také se ztratí další šance and which ensure that TPM use is strictly je nutno zachovávat transparentnost a je důležité zamezit tomu, abychom eh, přišli o konkurenceschopnost eh, vůči USA a Japonsku. Dále článko, článek 4, tady se jedná o díla a další předměty v rámci přezraničního eh, styku. Tady může být TDM nejužitečnější, když bude postup jednoduchý, to znamená v případě digitálních eh, forem eh, a eh, v případě formální a neformálních výukových činností, což je velmi důležité, například v podobě muzeí a tak dále. Stávající pravidla ale nejsou v souladu se strategií Evropa 2020. Je nutno se, si uvědomit, co vlastně znamená adekvátní. Dále článek 5, tady eh, jde o zachování kulturního eh, dědictví. Takže já jsem si připravila hm, projev na 12 minut, ale mám pouze 5, takže proto musím poněkud zrychlit tempo. I will do my best, take, Madam Chairman. Take your time, Thank say you. your speech, but I am going to cut all the shadows off at three minutes. Takže já eh, všechny stínové zpravodaje přeruším po, tři, eh, po třech minutách, a, abychom měli jasno. Takže máme tři eh, body na programu a máme k dispozici hodinu a půl, to znamená, že na každého připadne eh, půl hodiny. Dále pokud jde o uchování eh, kulturního dědictví, to je obsaženo v článku 5. Tady chci zavést několik nových prvků, které jsou uvedeny v bodech 5 a b, c. Všichni jste si to pročítali, o to jsem si jista a eh, proto bych chtěla eh, pouze hovořit o bodu 5c, to znamená, že eh, veřejné knihovny musí eh, splňovat své základní účely. Článek 79 a dále výjimka z článku 7 Česká kabina se omlouvá, nemáme k dispozici materiály a bohužel paní zpravodajka přečítá svůj komplikovaný text nesmírnou rychlostí.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 pokud o článek 13, tak stávající znění je nesrovnatelné s režimem omezené odpovědnosti, respektive není s ním eh, v souladu. A podporují eh, tvůrce a držitele autorských eh, práv, měli by mít k dispozici odpovídající kompenzaci Stávající znění článku 13, zdá se, toto naplňuje. Přísná, přísné požadavky v článku by eh, mohly být bariérou eh, vstupu nových a nově vznikajících podniků na trh eh, komise volá po technologiích rozpoznávání obsahu, ale měnící se technické procesy mění i podnikatelské mm, postupy a e, kategorizaci obsahu podle e, míry ochrany e, může být zajišťování souladu s právními úpravami velmi nákladné. Zvláště je nutno věnovat pozornost různým kategoriím obsahu a mnohdy je zapotřebí několik filtrovacích postupů. Filtrování ale potenciálně poškodu, poškozuje zájmy uživatelů, eh, protože eh, tyto technologie eh, ne vždy drží krok s pokrokem. Komise také volá pro eh, odpovídajícím podávání zpráv o využívání eh, obsahu v článku 13, ale není upřesněno, co to znamená adekvátní podávání zpráv. Ve stávajícím znění článek de facto nařizuje eh, obecné monitorování platform, kde je tedy nutno monitorovat všechny obsahy nahrané uživatelů, uživateli. Proto jsem upravila tento článek a uznávám eh, eh, právo eh, držitelům práv k kompenzaci a také je nutno zajistit dohody mezi poskytovateli služeb a držiteli autorských práv. a nutno odstranit eh, veškeré eh, znění, které by eh, narušovalo režim omezené odpovědnosti. V závěru jelikož to je asi eh, moje poslední podstatná práce před eh, Brexitem. Chci poděkovat kolegům za podporu eh, v těchto těžkých dobách pro poslance Spojeného království a těším se na názory stínových zpravodajů a dalších poslanců, kteří se domnívají, že reforma autorského práva je důležitá. Já vám děkuji a mm, e, ještě jednou se omlouvám, budu e, informovat kolegy předem o časovém e, limitu. Já jsem částečně poslouchala angličtinu a částečně francouzštinu a mm, francouzská, francouzské tlumočení na mě udělalo obrovský dojem, takže děkuji vám mnohokrát. Vím, že to bylo obtížné, ale byly to velmi důležité aspekty. Takže nyní má slovo pan Pascal Achimo. Děkuji. Milá Vicky, já se nebudu pokoušet hovořit takto rychle, protože to bych vůbec nedokázal. Omezím se na jednu nebo dvě věty ke každému článku. Diskuze bude následovat. Nejprve bych rád poděkoval kolegyni Stýler za návrh jejího stanoviska. Je to další článek v mozaice digitálního jednotného trhu, kterou v tuto chvíli skládáme a která je takto důležitá Eh, snažíme se, aby z toho tedy zešlo něco rozumného. Pokud jde o článek 3, eh, to znamená vytěžování textu a dat, tak to je pro mě přijatelné, je to přijatelné pro EPP, nebylo by rozumné, pokud bychom tu eh, výjimku omezovali pouze na výzkumné organizace, protože tím by se narušila soutěž a proto tedy jsem ochoten vyjednávat. Pokud je o článek 4, omezení autorského práva pro vzdělávací zařízení. Autorka tady navrhuje určité koncepty, které jsou pro nás také přijatelné. Nyní články 5 a 6. Tady jde o omezení autorského práva v zájmu eh, institucí kulturního dědictví, a jde o digitální archivaci. I s tím jsme ochotni se spokojit. Eh, máme pozměňovací návrh týkající se eh, článku 30, protože eh, uvedené instituce tedy nejsou institucemi kulturního dědictví. Eh, článek 11. Eh, tady musím bohužel kolegyně říci, že vůbec nezdílím její názor, jsem opačného názoru. Pokud jde o práva vydavatelů tisku, tak já samozřejmě chápu, že to má dvě strany a já jsem tady diskutoval o tom, jestli to má smysl, ale já osobně se domnívám, že jde o to, o čem v podstatě hovoříme. Hovoříme o obsahu, o, obsa- o, o, o různých formách obsahu, jestli ho budeme chránit nebo ne. A vy tady uplatňujete stejnou logiku na film, hudbu a tisk. A to není správné, protože podle mě chránit tisk je něco jiného, než chránit hudbu a film, protože tisk je čtvrtý pilíř našeho právního státu a měli bychom se přesně zamyslet nad tím, jak ten tisk budeme chránit. Pokud článek 11 vytiskneme, eh, vy, vy, vyškrtneme, tak tisku v žádném případě nepomůžeme. Musíme to zasadit do historického kontextu. Musíme učinit všechno pro to, abychom náš tisk ochránili. A právě proto se domnívám, že je dobré a správné, že komise se tady vytváří eh, právní pozici, kterou je možno vymáhat a která vede k tomu, že eh, věci, které Google a Yahoo eh, děl, provádějí s obsahy tisku, že je to tedy upraveno jinak než do posud. Protože ta skutečnost je taková, že v důsledku toho, že tady nemáme definována eh, autorská práva v této oblasti, eh, se vytvářejí situace, které se podobají monopolu eh, ve dvou zemích eh, dochází k velmi zajímavému vývoji, je to ve Španělsku a v Německu. Já se domnívám, že bychom měli učinit všechno pro to, abychom to neházeli všechno do jednoho pytle a abychom obsah, který vychází v tisku, nesrovnávali s filmem a hudbou. To se domnívám, že by byl špatný krok a nebylo by to dobré, protože my chceme, aby právě tisk eh, byl i nadále kvalitní novinařinou a k tomu eh, patří i to, že právě vydavatele tisku budou mít zvláštní práva. A tím se dostávám ještě k poslední části článku 11. E, jde o to, jestli se tedy jedná o rozpoznávací, filtrovací software nebo cenzuru. Musíme e, se podívat na to, jak by to bylo možné nejlépe definovat. E, ti, kteří říkají, že pouze ukládají a odvolávají si na článek 14 směrnice o e-commerce, dělají ještě více, protože vlastně ten obsah zpracovávají a na závěr mi dovolte, abych z toho vyvodil ještě jednu věc. My jsme se minulý týden zabývali startupy, měli jsme příslušné, příslušné slyšení a jsou to startupy, které se zabývají zpracováváním obsahu. Jsou to skvělé podniku, ale, podniky, ale já jsem se zeptal, co se stane, pokud nebudou mít žádný obsah. Eh, a v tomto smyslu by bylo tedy velmi dobré, kdybychom se mohli eh, v té zprávě, nebo kdybychom mohli k té zprávě předložit naše konstruktivní pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní má slovo pan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za její zprávu. Já to stanovisko vítám, s většinou souhlasím. Nejprve práva vydavatelů. Já děkuji zpravodajce za to, že ten článek 11 vyškrtla. Musíme si uvědomit, že návrh komise tisk eh, nechrání, ale naopak ho Eh, mu škodí. A to je tedy vlastní důsledek tohoto návrhu komise. Eh, a proto tedy eh, bychom se měli držet toho návrhu, který eh, se prosadil v Německu a proto jsem velmi rád, že tedy zpravodajka navrhla, abychom článek 11 vyškrtli a já s tím souhlasím. Pokud je o článek 13, tak také naprosto souhlasím s paní zpravodajkou, především pokud jde o všeobecné závazky monitorování, protože to je přesně to, čeho se obávám já, že to tedy vytvoří precedentní eh, případ a to je špatný, špatná cesta. Eh, kromě toho hrozí, že to ohrozí svobody uživatelů internetu a že eh, ty filtrovací technologie nebudou používány správným způsobem. My jsme to viděli i minulý týden, kdy tedy určité situace byly definovány jako porušení autorského právo. práva. To znamená, že eh, my se eh, musíme zaměřit právě na tyto kroky, protože často je to něco, co s autorským právem vůbec nesouvisí. Eh, my tedy eh, tímto způsobem omezujeme práva a svobody spotřebitelů, na to se musíme zaměřit. Komise se tady opírá o přísné algoritmy a to podle mého názoru není správné řešení. Už jenom proto, že to tedy eh, z technologického hlediska není vůbec jednoduché. Pokud jde o vytěžování textů a dat, tak se domnívám, že ten návrh komise jde správným směrem, ale že bychom ještě mohli vylepšit konkrétní znění, především definici výzkumných organizací musíme zajistit, aby eh, evropský koncept nepodryl národní výjimky, který tu, které tu platí. Pokud jde o další výjimky, tak souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka. Mohli bychom tu mít ještě některé další výjimky. Eh, dejme tomu, by se to nemuselo eh, vztahovat pouze na formální vzdělávání, ale také na neformální a informální vzdělávání. To znamená, že i tady bychom tu formulaci mohli vylepšit. Eh, pokud jde o ty komerčně nedostupná díla, tak eh, vidím, že paní zpravodajka se tedy snažila to znění zjednodušit. Jde o to, aby se tu tedy tato díla zpřístupnila, ale zároveň, aby byla dodržena autorská práva. Pokud jde o e-lending, tak já tu myšlenku vítám. Eh, my už jsme se o to snažili po určitou dobu. Jsem trochu znepokojen tou konkrétní formulací. Jde o to, abychom tedy dostáli autorským právům eh, autorů, ale celkem za to eh, mohu tedy říci, že s návrhem stanoviska paní zpravodajky souhlasíme, že se velmi těším na naší budoucí spolupráci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci omluvit Káju, která zde dnes nemůže být. Nejprve chci samozřejmě poděkovat paní zpravodajce za její stanovisko. Domnívá se, že jste udělala vynikající práci, Catherine, protože jste se snažila slaď přiblížit tak trochu ten návrh copyrightu, o čem to vlastně je, aby se pozbuzovala nová práce a ještě se rozšířil možnost přístupu veřejnosti. Ona si velice váží toho, že zpravodajka Eh, se snažila odstranit to omezení a restriktivní týkající se výzkumu, eh, týkající se toho, kdo má přístup a eh, diví se, jak tím, že, a velice oceňuje, že je tady také uděláno to rozdělení k přístupu k obsahu ale že je tady třeba vyhnout se zma, eh, určitému zmatení, které by mohlo spočítat, eh, spočívat na celé řadě výjimek. Ehm, co se týče, mělo by všechno být dispozici online, offline, ale otázkou je, zda druhý odstavec eh, nevyškrtává užitky při výjimkách, aby členské státy měly možnost, aby neaplikovaly tento zákaz, když dovolili licence na svém území. Eh, příliš mnoho zemí eh, tyto výjimky ještě neschválili. Co se týče výjimek, domníváme se, že se situace změnila. Eh, teď možná dvě nejkontroverznější záležitosti. Stínová zpravodajka lituje, že mm, článku 11 týkající se příbuzných práv pro publikace tisku schvaluje přístup zpravodajky, aby se toto vyškrtlo, protože to by nepomohlo novému vydavatelskému sektoru. Agregátory jsou vhodné pro vydavatele, kteří jsou možná ne tak zcela známí veřejnosti a práva příbuzná by mohla, být, mohla by zhoršit jejich situaci, eh, protože důsledkem by byl nedostatek volby pro čtenáře. Článek 13, pozměňovací návrh zpravodajky jde správným směrem, zabezpečují, eh, aby copyright nebylo v konfliktu s příslušnou směrnicí. Eh, diskuse týkající se hodnoty mm, zatím nebyla eh, zmapována a tady se srovnávají dva business modely, jeden týkající se vysílacích procesů a generovaných platform, které jsou založeny na příjmech a také se hovoří o příjmech umělců. Ale jak srovnávat tyto dvě záležitosti? jak hodnota eh, vyplývá z viditelnosti jedna platforma, eh, která, eh, kde je možno prodá, nakupovat produkty. Situace nebyla ještě dostatek zmapována, ale my se domníváme, že tady by mohl vzniknout určitý konflikt mezi tímto návrhem a příslušnou směrnicí. Je třeba, aby platformy nebrali v potaz výjimky, které my stanovíme v našem návrhu na copyright právu. Je třeba zvolit správnou rovnováhu mezi uživateli a autory. Eh, to, co se snažíme vyřešit, jsou, je odměňování umělců. Článek 14 podle stínové zpravodajky je rozhodně lepší. Je třeba zlepšit přístup k gratomu, je třeba usnadnit přístup všem nezbytným stranám, aby měli eh, nezbytné informace. Paní předsedkyně, dovolíte-li mi eh, také velice rychlé komentáře z mé strany. Já souhlasím s Kájo a zejména bych vám chtěla, Katrin, poblahopřát k vašemu stanovisku, eh, které je vynikajícím začátkem Eh, protože vy se odkazujete také na příslušnost směrnici 3, 11 a 13. Legální právní jazyk je daleko jasnější ve vašem návrhu než návrh obsažený v komisi. A, a je to tedy daleko přátelštější vůči uživatelům a dává jasné podmínky eh, pro obsah, který mohou generovat uživatele. Článek 14 a 15 směrnice je příslušným způsobem zohledněn. Nemám pochybnosti o to, že jistě budeme vést ještě celou řadu diskusí a doufám, že Jury vezme naše omezené kompetence také na vědomí. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla také poblahopřát paní zpravodajce za vynikající základ této diskusi. Myslím si, že tento návrh dává správné priority za prvé ochranu digitálního jednotného trhu od nějakých nesprávných návrhů, obsažených návrhů komise a zároveň posílit také ochranu zákazníka výzkumu a vzdělávání i když tady lze ještě docit určitého zlepšení. Začnu článkem 13 týkající se těch filtrů. To je ten bod, kde komise stanovuje sdílené kompetence a náš názor v tomto bodě bude veli- nejdůležitější. Já velice podporuji názor zpravodajky, eh, aby, že, založila, že vlastně se odkazuje na směrnici o e-commerce, eh, protože to je nezbytné pro zajištění příslušné ochrany. Ale co se týče přidané hodnoty, tady se obávám, že určitý text by mohl vést k zmatení. Tady je třeba mít jasnější definice. Samozřejmě umělci by měli být spravedlivě odměněni, ale mm, teď je třeba to ještě upřesnit, zda se máme primárně dívat na nějaké e, vytěžované texty nebo na nabídky týkající se co to uh, why this compensation should be Kompenzace by měly být nabídnuty všem partnerům, protože tady je to zatím ještě velice nejasné. Co se týče článku 13, jeho vymazání by bylo jasnou odpovědí a já bych, objasni, já bych ráda, abychom objasnili, že tady nemusí být povinnosti pro všechny a to je to, oč se snaží současný text. Já si myslím, že to by se mělo ještě vysloveněji uvést. A odstavec 2, aby práva uživatelů měli, mohli využívat ty výjimky, to by nemělo se podkopáváno různými dohodami, což se děje velice často. <clears throat> o tom se hovoří v souvislosti s vytěžováním textu. Co se týče nových výjimek, zejména co se týče těch vygenerovaných obsahů, tady se jedná o legalizaci eh, chování zákazníků, když si nejsem jistá, že tady to rozlišování mezi komerčním a nekomerčním je skutečně právně založeno, protože co se týče generovaných obsahů, eh, tady je otazník, zda by, se to, zda by to platilo i na tuto oblast. To znamená, ten přístup, který navrhují spolu zpravodajové pro rozlišování, toho user generated content by možná byl relevantnější pro praxi. Co se týče vytěžování textu, já eh, velice, odha- velice si cením přístupu paní zpravodajky, ale myslím si, že musíme zohlednit také technická opatření a technologické aplikace, protože komise se odkazuje pouze na subdirektivu, protože říká, bude-li tady nějak velký problém s ochranou technologických opatření. Můžeme se odvolat na příslušnou podsměrnici, ale tento článek 6.4 nebude fungovat, eh, protože eh, tady se jedná o zabezpečení toho, té ochrany technologických opatření, která by v tomto případě nebyla dána. <clears throat> Je také třeba lépe chránit vědce, kteří nejsou schopni postupovat podle této definice a vlastně ani vydavatele, když se podíváme na příslušné platformy a agregované texty z nejrůznějších oblastí. Čili já eh, vznesu nějaké pozměňovací návrhy v tomto směru a co se týče dalších výjimek, co se týče výjimky o gen, general reproduction, čili o obecné reprodukce. Tady také udělám svůj návrh, aby zejména vnitrostátní knihovny měly možnost digitální formou zpřístupňovat své texty, ale aby, ne, aby aby mohli sami pořizovat kopie. Seznam výjimek by měl být doplňován samozřejmě také výjimkou pro svobodu panoramatu, což jsme hodně diskutovali. Co se týče vzdělávání, mohu souhlasit s ALDE, eh, že co se týče licencování výjimek, může být problémem. Máme takovou situaci v Německu a nefunguje to. Znamená to, že univerzity musí sami eh, zkoumat trh, kde mohou takové licenci získávat a většinou nemají možnost toho čerpat. Co se týče labeling eh, práva, já si myslím, že parlament odmítl návrh pro příbuzná, pro práva příbuzná ve svých usneseních a neměli bychom měnit pozici parlamentu ani v tomto případě. A je povzbuzující, když vidíme, že zpráva ve výboru pro právní záležitosti zvolila také tento přístup. Jsou tady ještě problémy pro sektor vydavatelů, ale Eh, rozhodně nemají být definovány přímo v autorském právu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice rychlý, eh, protože respektuji prostě ten čas. Blahopřeji paní zpravodajce. Já chci hovořit o dvou článcích. Co se týče vymazání článku 11, to si nemyslím, že to si myslím, že je dobrá věc a co se týče přístupu v článku 13, no, článek 11 by tady stanoval nová příbuzná práva pro vydavatele tisku, kromě intelektua, ochranu intelektuálního práva, které už funguje pro audovizi a filmy. Co se týče vymazání tohoto článku, když se podíváme na ex exponenciální rozsah, to zdůrazňuje přece viditelnost sektoru. Já naprosto sdílím názor kolegy Paskala. Článek 13 Tady to bych spíše podpořil. Tady je ten režim výjimek, odpovědnost v souvislosti s platformami a dát jim povinnost pokrýt technologickými prostředky možnost ochrany autorského práva, což by umožnilo lepší boj proti piráctví, které je zásadním problémem pro ztrátu příjmu umělců a výtvarných tvůrců. Děkuji vám všem a děkuji samozřejmě eh, zpravodajce za vynikající eh, práci. Vím, že to připravovala dlouze. Článek 13 je asi eh, to zcela nejdůležitější. Bohužel neslyšíme dobře paní předsedkyni, protože má velmi daleko mikrofon. A plně rozumím tomu, že hudební průmysl má starosti z té hodnotové mezery a z porušování autorských práv, ale vytváření právní nejistoty eh, může mít dopad i na jiné typy platform a to není správná cesta vpřed. Eh, myslím, že je nutno předložit eh, rozumné alternativy, které jste částečně už předložila. Těším se na další. A to poslední, co chceme, je vytvářet nejistoty a proto platformy musí monitorovat eh, své obsahy a proto eh, alternativní eh, přístupy jsou vítány a určitě budou předloženy. Pokud jde o článek 11, tak právo vydavatelů eh, je velmi důležité, ale ta situace tam vůbec není eh, vyjasněna, že skutečně eh, odměna doputuje až k vydavatelům a pak k autorům. Takže ne nutně odměna určená vydavatelům se dostane i autorům. Já děkuji paní předsedkyně a děkuji kolegům za eh, jejich názory a za to, že eh, mi naznačili, jaké eh, jsou jejich přístupy. Já vím dobře, paní předsedkyně, vy jste sama řekla, že má málo času, budu tedy stručná. Zdá se, že tady nepanuje jednoznačný konsenzus, eh, pokud jde o to, jak eh, postupovat dál. Proto je eh, nutno navrhnout, jak upravit text. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich stanoviska. Myslím, že se nacházíme na správné cestě. Děkuji vám za podporu a těším se na to, že dále rozpracujeme článek 13 i ve eh, výboru právním eh, všichni by si eh, tento článek měli prostudovat. Takže paní předsedkyně, já vám děkuji. A ještě připomenu, že 29. března mají být předloženy všechny pozměvací návrhy. Děkuji vám mnohokrát. Takže v příštích týdnech určitě eh, zaznamenáme eh, další návrhy a náměty k tomuto tématu. Dalším bodem je eh, stanovisko týkající se Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Spravodajem je pan Ivan Štefanec. Je to takzvané nařízení BEREK. Já vám děkuji, paní předsedkyně, a chtěl bych v úvodu říci, že také vítám návrh komise aktualizovat nařízení o Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, neboli ve zkratce BEREK. Je to tedy součást telekomunikačního, širšího telekomunikačního balíčku. Jednotný trh elektronických komunikací je základem digitální ekonomiky a proto je zásadní posílit odvětví elektronických komunikací a poskytovat inovační připojení vysoké kvality ve všech odvětvích evropského hospodářství. Domnívám, si, domnívám se, že stávající institucionální uspořádání umožní eh, Bereku předkládat odborné poradenství a eh, spolupracovat s dalšími institucemi EU a je velmi důležité proto zachovat nezávislost národních, národních regulatorů na komisi a také na ostatních institucích EU. Rovněž se domnívám, že omezení nezávislosti Združení bereka a vytvoření plně funkční agentury EU by mohlo snížit účinnost a přidanou hodnotu tohoto združení a zpomalit rozvoj a šíření harmonizovaných osvědčených postupů. Z tohoto důvodu e, e, podporuji zachování stávající e, struktury řízení na tedy jedné straně Združením Berek a na straně druhé úřad Berek. A současně chci zdůraznit skutečnost, že beru na, vědomu, na vědomí řadu eh, zlepšení, včetně rozšíření kompetencí Bereku v rámci eh, regulační oblasti. Paní předsedkyně, děkuji vám. Děkuji. Takže nyní má spravodaj, no, slovo stínový zpravodaj Nikola Dante za SAD. Děkuji vám, paní předsedkyně, velmi stručně. Já se domnívám, že je velmi smysluplné se no, o této věci bavit eh, zevrubně. Komise chce vlastně přeskupit celou strukturu Bereku, chce vytvořit eh, jednu agenturu, která bude mít všemožné možné Eh, kompetence tak, eh, aby to přispělo k eh, větší homogenitě v rámci elektronických komunikací členských zemí, kde ještě panuje mnoho rozdílů a je tady snaha tím potírat i neferové nekalé praktiky. Ale já se domnívám, že řízení Bereku musíme vnímat i kriticky, protože tady existuje nutnost se velmi pozorně věnovat vztahu eh, řízení nové agentury a eh, národními kompetentními nebo příslušnými orgány. A to vše na základě, eh, tedy, že například ředitel, výkonný ředitel bude Eh, jmenován eh, z celého seznamu eh, expertů a tak dále. To jsou všechno věci, kterými se musíme zabývat dále. Kompetenční profil agentury, tam je velmi málo závazného a mnoho aktérů, kteří se na tom podílejí, veřejní i soukromí, už vyjádřili údiv eh, nad nutností vytvořit eh, nové agentury, která by měla pouze tak málo závazných funkcí. Jediným cílem by tady tedy byl pouze eh, vznik agentury a Evropský parlament je rovněž tedy eh, jaksi stranou a jsem přesvědčen, že návrh eh, komise je v zásadě pozitivní, ale současně se musíme eh, velmi zamyslet nad eh, specifickými body, abychom přesně zjistili a upřesnili, zdali tato agentura bude-li takto vytvořena, přinese přidanou hodnotu telekomunikačnímu trhu Evropské unie. Eh, musíme zajistit i právní koherenci a také efektivní ochranu spotřebitelů. E Děkuji a nyní Emma McClarkin eh, paní, eh, za EKR, která se dnes omlouvá. Nicméně bych rá, by ráda poděkovala autorovi stanoviska za jeho práci a za spolupráci. Domnívá se, že eh, národní regulační orgány musí být i nazále, neza, nedále nezávislé a musí tedy dostatečně Eh, dohlížet na trh, který, který kontrolují. Je důležité, abychom zajistili, eh, že jejich nezávislost bude ještě posílena, tak abychom, mm, aby mohli působit na základě důvěry, Nesmí se eh, zohledňovat pouze jednotlivé potřeby spotřebitelů, ale také je potřeba, aby zůstaly konzistentní a nestrané. Musí být schopni eh, postupovat na základě důkazů a eh, dostat vývoji nových technologií a novým situacím. Perek v tuto chvíli poskytuje Evropské komisi velmi důležitou poradní službu. Funguje to dobře na základě stávajícího organizačního uspořádání. To znamená, že ta organizační struktura dobře funguje. E, nicméně bychom se tedy měli držet přístupu button up. Nedomníváme se, že by bylo dobré e, organizační strukturu Bereku kompletně měnit tím, že bychom například vytvořili novou agenturu. To by vedlo k tomu, že bychom opustili pozitivní práci národních regulačních orgánů. Jsme rádi, že autor stanoviska se tohoto bodu, eh, si tohoto bodu všimnul a budeme na tom i nadále spolupracovat. Zároveň si musíme uvědomit, že by se ty věci neměly posunout směrem k větší byrokracii a k vyšším nákladům. V původním návrhu komise je mnoho eh, pozitivních bodů, které musíme ocenit a těšíme se na spolupráci mezi jednotlivými frakcemi. Eh, dalším je Kaja Kalas, eh, která je tu opět v zastoupení. Děkuji. Eh, ráda bych poděkovala stan- eh, autorovi stanoviska za jeho práci. Kaja se domnívá, že Berek má být i nadále nezávislý. Kromě toho sdílí názor autora, že Berek by měl přispívat k lepšímu fungování digitálního trhu. Zároveň si není jistá, že eh, ty návrhy, které jsou tu obsaženy a eh, mohou dosažení tohoto cíle. Za prvé ke službám. Eh, komunikační služby jsou mnohem více globální a proto nemá smysl, aby byly regulovány na národní úrovni. Závisí to samozřejmě na tom, co se, o čem se tedy rozhodne v rámci kodexu, ale pokud tady budou stanoveny nějaké podmínky a pravidla týkající se eh, bezpečnosti, tak to eh, povede k tomu, že trh bude opět rozdělen na 28 jednotlivých trhů. Eh, pevné sítě jsou více lokalizované, protože se opírají o kabely. Mobilní sítě jsou více přeshraniční, snáze překonávají hranice. Pokud chceme mít vnitřní trh, který bude využívat úspor z rozsahu a bude dobře fungovat, tak potřebujeme eh, dobré fungování Beroku. Třetí bod. Zájemné propojení mezi eh, Berekem a kodexem. Kodex eh, zvyšuje flexibilitu působení národních regulačních orgánů Nicméně tento návrh musíme vidět v kontextu eh, zprávy Bereku a také role Bereku tady musí být posílena. Berek by měl přispívat k lepšímu fungování jednotného trhu, ale zároveň eh, je potřeba eh, si uvědomit, že některé úkoly jsou v, tom, v této souvislosti Bereku odnímány. Děkuji. Eh, Jiří Maštálka za GUE přítomen není, to znamená, že slovo má Julia Reda. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také autorovi za návrh stanovisko. Já si myslím, že eh, my v MKU eh, vždycky musíme mít na paměti hlavní cíl a to je vytvoření jednotného trhu, ze kterého by mohli profitovat jak podniky a spotřebitelé, ta, a ve kterém by bylo možno se opírat o jednotná pravidla. V tomto ohledu bychom byli rádi, kdyby komise s, s, zdůraznila hlavní účel tohoto návrhu, kdyby ho zdůraznila více, ale zároveň se domníváme, že bychom se tedy neměli odkylovat od těch eh, výzev Evropského parlamentu. To znamená, že Evropský parlament vícekrát poukazoval na to, že by PERK měl mít silnější roli. Proto se domníváme, že článek 2 eh, je naprosto klíčový pro celý text, měl by vyznít naprosto jasně a silně. Eh, v tomto článku by tedy mělo být obsaženo mnoho informací o úkolech Bereku o e, zprávách a stanoviscích Bereku. E, diskuzích o neutralitě je například jasně patrné, že obsah práce, která s tím bude spojena, bude ký a veřej, veřejnost se tedy eh, bude zabývat těmi problémy, kterými se, eh, eh, které Berek řeší. To znamená, že vyškrtnutí článku 2 by nebylo správné a spíše by to roli Bereku snížilo a oslabilo. Zároveň se domníváme, že se nabízí otázka, co jaká by tedy měla být e, organizační struktura Bereku. Podle našeho názoru by měla být posílena ta evropská úroveň, ale zároveň by měl být Berek naprosto nezávislý na Evropské komisi. E, v rámci nalezání kompromisu se můžeme spokojit s tím přístupem, kdy tedy na jedné straně Berek bude mít k dispozici nástroje, které potřebuje, kompetence, které potřebuje, ale zároveň zajistíme to, aby Berek byl nezávislý v rámci celého toho institucionálního uspořádání. Děkuji za pozornost. Kdo další se hlásí o slovo? Nikdo další se nehlásí, to znamená, že slovo má opět pan Štefanec. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem stínovým zpravodajům za jejich komentáře. Já s většinou komentářů souhlasím a velmi se těším na naše vzájemnou spolupráci. Děkuji. Děkuji a já tedy eh, Děkuji všem zúčastněným. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 28. března v poledne. A nyní máme před sebou další téma. Je to tedy eh, spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmu spotřebitele. Půjde o projednání kompromisních pozměňovacích návrhů a eh, tyto kompromisní pozměňovací návrhy nám nyní představí paní Olga Sehnalová. Ona původně tedy měla 197 pozměňovacích návrhů a následně ještě dalších 300, eh, takže Olga má slovo, prosím. Předsedkyně, já se pokusím být co nejstručnější a zároveň představit to nejdůležitější z 27 kompromisních návrhů, eh, které jsem navrhla, které jsme již mohli společně dvakrát velmi podrobně prodiskutovat i se stínovými zpravodaji. Naše poslední setkání skončilo jen před několika minutami a myslím, že bylo velmi pozitivní. Takže Hned několik kompromisů, například kompromis 1, 9 až 12, je věnováno koordinovanému dozoru, vyšetřování a mechanismům vymáhání práva u rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Zhodli jsme se s kolegyní a kolegy stínovými zpravodaji, že v zájmu zjednodušení a zpřehlednění celého návrhu dojde, ke sloučení dvou oddílů kapitoly 4 návrhu Zachováváme nicméně nový nástroj k řešení rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí. V rámci tohoto nástroje může Evropská komise zahájit na základě vlastního rozhodnutí společné opatření, a to v případě, že se porušení práva týká minimálně poloviny členských států Evropské unie, čítajících dohromady alespoň polovinu obyvatel. Eh, upřesňujeme zároveň, že komise má povinnost s příslušnými dozorovými orgány před samotným iniciováním procedury ověřit, zda skutečně existují nějaké důkazy o porušování práva. Jak jsem se již opakovaně vyjadřovala, přidaná hodnota předloženého návrhu komise spočívá v článku 8, který rozšiřuje sadu pravomocí dozorových orgánů v oblastech vyšetřování vymáhání práva a stanovení nápravných opatření eh, což je kompromis číslo four některé pravomoci se již v praxi osvědčily v rámci stávajícího nařízení u těch nových navrhujeme řadu zpřesnění. naším společným zájmem je vždy pokud možno předcházet riziku závažné a nenapravitelné újmy poškozující zájmy spotřebitelů, což může vyžadovat například pozastavení internetové stránky v případě, že její provozovatel nereaguje a odmítá zjednat nápravu. Tam, kde dojde k prokazatelnému porušení práva, musí existovat účinný nástroj, který nepoctivého obchodníka donutí přestat porušovat právní předpisy a případně také odškodnit spotřebitele za způsobenou újmu. Ruku v ruce s článkem 8 jde článek 9 návrhu, který stanovuje podmínky vykonávání zmíněného seznamu pravomocí, což se týká kompromisu 5. Zde jsme byli velmi důslední v tom, aby vykonávání pravomocí, za které jsou primárně zodpovědné členské státy, odpovídalo všem právním a procedurálním požadavkům, ale aby zároveň v každém členském státě bylo možno v přeshraničním kontextu každou z pravomocí účinně uplatňovat, ať již přímo dozorovým orgánem, či například za asistence soudů, tam, kde to vnitrostátní právo vyžaduje. Koordinovaná vyšetřování spotřebitelských trhů, takzvané svípy, budou moci být společně organizována vždy, když tržní trendy, stížnosti spotřebitelů nebo jiné náznaky ukazují, že mohlo dojít nebo již dokonce dochází k rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, což je, například, nebo což je kompromis 13, a to nejen v online prostředí, jak tomu bylo dosud. Další důležitou kapitolou, kterou jsme důkladně diskutovali, je výstražný mechanismus a účast externích subjektů, kompromisy 14 a 15 v mechanismu, který může poskytnout dozorovým orgánům cenné informace o podezření na porušování práva. Dohodli jsme se na tom, aby možnost podávat tzv. externí podněty vedle evropských spotřebitelských center či spotřebitelských organizací měla například i obchodní sdružení, která znají trh a mají informace, ke kterým se dozorové orgány leckdy nemusí dostat. Zároveň a to je jednou z priorit sociálních demokratů, by měly spotřebitelské organizace v momentě, kdy upozorní na přeshraniční porušování právních předpisů, dostat od příslušného dozorového orgánu či komise zpětnou vazbu, zda a jak je s podnětem naloženo. To je ve zkratce řekla bych vše. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat eh, kolegům stínovým zpravodajům za jejich velmi dobrou a aktivní spolupráci, eh, stejně jako kolegům z výboru Jury, za jejich jasné stanovisko a podporu naší práce eh, ve výboru pro vnitřní trh a eh, ochranu spotřebitelů. Myslím, že máme nakročeno k tomu, abychom příští týden v úterý, kdy o této zprávě budeme hlasovat, vyslali jasný signál, že náš výbor podporuje nastavení a vymáhání férových podmínek na vnitřním trhu a hájí zájmy spotřebitelů vždy a o to více v momentě, kdy dochází k újmě, k újmě jejich práv. Děkuji. Carlos. Carlos. Děkuji, paní předsedkyně. Budu mluvit portugalsky. Takže v úvodu chci Olze poděkovat. Spolupracoval jsem s ní a panoval eh, velmi dobrý duch spolupráce mezi všemi stínovými Eh, zpravodaji. V podstatě mohu podpořit všechny kompromisy a tři body bych chtěl zdůraznit, které ostatně Olga již zdůraznila ve svém úvodu. Za prvé, nejcholostivějším článkem je článek 8, eh, kde spolu s kompetence, kde jde o kompetence vnitrostátních národních orgánů. Je důležité nalézt eh, rovnovážné řešení za um, respektování principu subsidiarity. Bod číslo dvě. Tady jde o to, že dnes v řadě případů máme co dočiní s přeshraničními přestupy, přestupky, které musí být co nejrychleji vyřešeny a naše orgány pak musí být vybaveny odpovídajícími kompetencemi, zejména eh, kompetencí eh, provádět inkognito testovací nákupy eh, v případě, že se objeví podezření. A také musí mít k dispozici odpovídající právní kapacity kapacity. Je důležité aby mohli získávat i důvěrné obchodní informace. A chtěl bych závěrem poděkovat Olze i kolegům za to, že souhlasili s tím, aby to, co komise eh, navrhla ohledně eh, celoevropských eh, přestupků vychází z příliš eh, vysokého Prahu. My jsme se shodli na nižším Prahu, což umožňuje komisi zasahovat eh, ve vícero případech, které které se týkají mnoho členských států anebo se dotýkají velké většiny eh, evropských spotřebitelů. Já doufám, že eh, rychlost, kterou Olga eh, v tomto materiálu nasadila, bude pokračovat i na úrovni rady, tak, aby bylo možné tento materiál ještě uzavřít za malckého předsednictví. Děkuji vám. Děkuji pěkně za slovo, dobrý večer praji. Děkuji vám a dobrý večer přeji. Já bych chtěl poděkovat paní Sehnalové, ale tentokrát za její vstřícnost, kterou prokázala při tvorbě tohoto dokumentu a z mého pohledu zbývají eh, pouze tři body, s nimiž nesouhlasím a ty bych tady eh, rád uvedl. Za prvé, harmonizace promlčecí lhuty uvedená v článku 4, to je v kompromisním návrhu číslo 2. Jak jsem již ve svých pozněvacích návrzích číslo 263, 269, 270, 273 a 5 navrhl, abychom eh, nešli nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení společného cíle, jimž je zajistit lepší eh, spolupráci mezi národními orgány odpovědnými za prosazování eh, právních předpisů ochrany spotřebitelů. Členské státy za tímto účelem nemusí měnit své předpisy, pokud je postačující mít k dispozici všechny informace na jednom místě, tak jak to navrhuje i Rada ve svém eh, obecném přístupu a jak jsem to navrhl i já. Za druhé, Opět připomínám, že koncepce odškodnění spotřebitelů existuje v právním řádu každého členského státu a proto navrhuji eh, ponechat této otázce status quo. A stejně tak nesouhlasím s jakýmkoliv pokusem zavést nový koncept kolektivního odškodňování, které by, který by eh, šel nad rámec stávající evropské legislativy. Pokud je vůle otevřít tuto otázku, je mm, eh, nutný samostatný samostatný návrh s samostatným posouzením eh, vlivu a dokumentací. Obecně se domnívám, že Evropa má příliš mnoho regulací. A za třetí, nesouhlasím s tím, aby kompetentní orgány přijímaly rozhodnutí na základě nich, že bude odstraněn obsah, obsah webových stránek podnikatelů anebo odstraněna doména, pokud k tomuto lze přistoupit, je nezbytné soudní rozhodnutí a to je nutno v návrhu explicitně uvést. Rozumím námitce, že soudní rozhodnutí může někdy trvat dlouho, ale právě pro takovéto případy existuje institut předběžného opatření a to je vydáváno ve zkrácených lhůtách, ale opět soudní autoritou. Jedná se o silný zásah do podnikání a proto by takovouto pravomoc měl mít pouze soud. Toto jsou mé tři námitky a současně děkuji za vyvážený návrh, pokud jde o oprávněné podnikatelské asociace a spotřebitelské asociace. A ještě krátce k návrhu, aby trialogy začaly ještě dříve, než zprávu odsouhlasí plénum Evropského parlamentu. V tomto případě to až tak velký problém není, ale neměli bychom tuto možnost nebo této možnosti využívat příliš často, protože například v případě směrnice o střelných zbraních s tím může být problém. Osobně se domnívám, že pozice Evropského parlamentu v trialozích by z důvodu transparentnosti měla být zajištěna hlasováním pléna v prvním čtení a nikoli hlasováním několika desítek poslanců eh, ve výboru. Děkuji vám za pozornost. Pan Slimovič. Děkuji vám, paní předsedkyně, a já chci také poděka- poděkovat zpravodajce za vynikající práci, jak to již zde zaznělo eh, kompromisy, které můžeme podpořit, podpoříme a eh, za ALDE nejkontroverznější je článek 8, kde se domnívám ale, že jsme vytvořili správnou rovnováhu nyní mezi požadavkem po spolurozhodování a na straně druhé tím, že vybavíme dostatek eh, vybavíme orgány dostatkem eh, kompetencí, aby mohli jednat, když je to zapotřebí. Také se domnívám, že budeme ochotní podpořit eh, tyto kompromisy a také podpoříme udělení mandátu před zahájením trialogu. Děkuji vám. paní Vejda. Děkuji. Já budu velmi stručná, protože jsme eh, právě, právě měli poslední zasedání stínových zpravodajů. Já myslím, že zpravodajka odvedla vynikající práci a dospěli jsme k široké shodě mezi skupinami a eh, to je také důvod, eh, proč mohu podpořit tento návrh, aby byl předložen do jednání v prvním čtení. Předtím tady bylo zmíněno, že článek 8 byl nebo je velmi kontroverzní, zejména pokud jde o dopad dopad na základní práva, pokud jde o opatření typu rušení webových stránek nebo suspenzi eh, domén. My můžeme podpořit eh, kompromis, to znamená, že příslušné orgány mohou vykonávat eh, tyto pravomoci pouze na základě rozhodnutí soudu a byli bychom uvítali přísnější časový limit pro uplatňování přísnějších opatření, ale vzhledem k celkovému významu tohoto materiálu pro ochranu spotřebitelů můžeme podpořit návrh jako celek jako takový a s kompromisy jich jsme dosáhli, i když mm, tady nebude na evropské úrovni eh, takovýto přísný časový eh, limit uplatněn. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do diskuse? Pan Dante, prosím. Pouze velmi stručně, paní předsedkyně, protože chci poděkovat eh, kolegyni Olze Sehnalové za mm, mimořádnou práci. Myslím, že to zaznělo i z úst ostatních kolegů. A chci eh, říci, že výsledek, který vzejde z předložených eh, kompromisů, bude skutečně mnohem lepší, než jaký předložila komise. A pokud jde o naši frakci, tak mohu říct, říci, eh, že eh, i eh, naše priority byly zohledněny. Snad bych ještě zdůraznil dvě z nich, a to je kompromis číslo pět, kde se jedná o nutnost posílit role příslušných orgánů, a to, aby zůstal zachován i odkaz na kompen, kompetence národních orgánů, aby došlo také k úhradě očkodnění. To je pro nás důležité a dává to další možnosti ochrany spotřebitelů. Dalším bodem pro nás důležitým je kompromis číslo 15, kde eh, spotřebitelské organizace získávají silnější roli a budou vybaveny novými kompetencemi. Takže ještě jednou srdečné díky za odvedenou práci a doufáme, že text bude schválen a to by určitě znamenalo posílenou ochranu pro naše občany. Já bych eh, se také rada eh, zmínila ještě k této věci. Eh, děkuji, Olgo, za obrovskou práci v této oblasti. Tři body. K článku 3, tam se jedná o onen práh nebo limitní hodnotu komise. Původně řekla, že chce tři čtvrtiny členských států a nyní navrhujete, na, navrhujete prostou většinu. Já se obávám, že eh, prostá většina je příliš nízká, eh, je to příliš málo a snad byste eh, mohla pouvažovat o něčem, co se nachází na půl cesty mezi třemi čtvrtinami a prostou většinou. protože v případě větších přestupků ty se obvykle vztahují také na větší členské státy, takže ten práh tří čtvrtin eh, by asi eh, nebyl eh, tak stěží dosažitelný. Prostě se domnívám, že chceme, aby komise skutečně měla možnost přeshraničního řešení. A myslím, že by to také usnadnilo dohodu s radou, kdyby ty bariéry nebo Prahy byly o něco málo vyšší. Pokud jde o ty přestupky eh, a také časový eh, limit pro eh, trestní stíhání. Tady se trochu obávám té rigidnosti pětiletého období. A pokud jde o zrušení webových stránek, článek 8.2g, to je pozněvací návrh, kde jsem poněkud zneklidněna, protože tam eh, nejsou k dispozici žádné další prostředky a toto by mohlo být vnímáno eh, velmi restriktivně a proto jsme předložili návrh, abychom eh, zajistili, že to bude v kolektivním zájmu spotřebitelů. Vím, že článek 8 je velmi choulostivý, ale přesto bych vás poprosila, kdybyste se mohla podívat ještě jednou na pozměňovací návrh 303, o němž hovořil také pan Sulík, protože tady se jedná specificky o kolektivní eh, zájem spotřebitelů a musí být velmi jasné, kdy eh, dojde k nějakému stíhání. Olgo? Děkuji eh, všem kolegům za, za, vaše, za, za vaše příspěvky, za vaše vyjádření podporu i, i, ty, i ty některé výhrady. Eh, jak jsem řekla, my jsme eh, opravdu velmi podrobně diskutovali eh, a hledali jsme eh, průsečíky, hledali jsme kompromisní řešení. Eh, ty kompromisy jsou, eh, jsou, tedy, jsou tedy na stole. Samozřejmě, že ta výsledná podoba bude také dána tím následným vyjednáváním s radou, kde víme, že v některých těch, v některých těch oblastech má, má rada poněkud jiný názor, takže uvidíme, jak se, jak se tato vyjednávání povedou dál a já se jinak velmi, velmi těším na, na hlasování příští, příští týden. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za dnešní schůzi. Myslím si, že jsme tím tedy dospěli ke konci naší schůze a Catherine eh, Styler tady eh, ještě jednou